Eh, Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, už máme trošičku spoždění, takže bych rád zahájil dnešní schůzi. Prosím všechny, aby se usadili. Pokud souhlasíme, můžeme za minutku začít. Right, could we now begin Yes. Můžeme zahájit dnešní schůzi, děkuji. Takže ještě jednou vás všechny vítám, omlouvám se, že máme trošku spoždění, protože se konala společná schůze s Výborem pro rozvoj a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a nepodařilo se nám ukončit eh, tu první část úplně včas. Vítám vás všechny na schůzi Výboru pro zahraniční věci a také jste s velkou radostí vítám paní Gabrielu Kojevasovou, která bude hovořit jako předsedkyně Meziparlamentní unie také vítám velvyslance Mexika, který přijel právě s paní... je to paní seniora Cuevas Baron. Ještě navrhuji, abychom si přidali bod 16 do bodu eh, různé, který se týká parlamentní eh, pozorovatelské, pardon, eh, mise, která pozorovala volby, parlamentní volby v Kosovu 6. října. Takže pokud s tím souhlasíte, je tento návrh pořadu považován za schválený. Dále, sdělení předsedy. Mám tři sdělení. Za prvé, chtěl bych vás informovat, že zatím ještě nemáme žádného nového designovaného komisaře pro oblast rozšíření a politika sousedství, čili zatím ještě ani nebylo stanoveno datum dalšího slyšení, ale samozřejmě vás informujeme, jakmile budeme toto datum vědět. A já vím, že už také mnoho z vás má zájem o mm, to dozvědět se, kdy toto datum bude a já rovněž. <clears throat> Dále máme zde připravované eh, smlouvy o, mezi Evropskou unii a Větnamem. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla změněna, bude to 13. listopadu. Původně to bylo 11. listopadu, v mnoha zemích eh, je to státní svátek, takže by to zabránilo některým kolegům dostat se eh, včas do Bruselu a, nebo předložit eh, ty pozměňovací návrhy, takže ta lhuta se odkládá na 13. listopadu v poledne. A ještě informace pana Kjučeka nás požádal, aby se mohl ještě by mohl hovořit o návratu z Kambodže. Děkuji, já mám takovou stručnou informaci, týká se to politické situace v Kambodži, konkrétně situace pana Remziho, jednoho z hlavních eh, opozičních lídrů, s ním jsme se setkali tento týden a i ty minulé týdny. Jako frakce nebo jako skupina jsme připravili krátké usnesení, které za, zašleme SVČ. Už jsme vám ho také rozeslali do e-mailu a žádáme vás laskavě o vaši podporu. Jedná se o eh, boji za demokracii a lidské práva v Kambodži. Dobře, děkuji, pane kolego Kjučiku, za tuto informaci. Eh, není jsou žádné další komentáře, takže se dostáváme k bodu čtyři schválení zápisů z posledních jednání. 10. července, 24. července, 2. a 3. září a 8. října se konaly schůze. Ty zápisy z jednání už jsou k dispozici. Pokud k ním nejsou žádné komentáře, navrhuji, abychom tyto zápisy schválili bez změn. Dobře, můžeme přejít k bodu 5 a ještě znovu vítám naše hosty a také bych chtěl dát slovo panu Vaškovskému, který bude řídit tuto výměnu názoru s eh, předsedkyní Meziparlamentní unie. Ano, děkuji velice. Já jsem velice rád, že zde mohu uvítat paní Gabrielu Kuevas Baron, která je předsedkyní eh, Meziparlamentní unie, je eh, poslankyní Mexika byla zvolena do tohoto eh, Meziparlamentní unie na tříleté období a její funkční období začalo v roce 2017. Víme, že tedy nyní už tato organizace existuje 130 let a združuje 179 vnitrostátních parlamentů. Evropský parlament je hrdý na to, že může být také jedním z přidružených členů a že může spolupracovat na celé široké paletě různých témat, eh, které se týkají, které jdou od udržitelného rozvoje až po lidská práva. Vážená paní Cuevas Baron, parlamenty jsou páteří demokracie, jejich úkoly zacházejí eh, i za rámec pouze legislativní eh, práce a dohledu a rozpočtu. V zahraničních věcech eh, přidává parlamentní diplomacie další takovou vrstvu legitimity intervládní spolupráce. Úlohem všech parlamentů je prosazovat dialog, mír a také právní stát na domácí i národní, nadnárodní úrovni. V současné době žijeme v obtížných časech, kdy eh, jsou spochybňovány věci jako demokracie, lidská práva, multilateralismus nebo mír a v této době je více než kdy jindy důležitá právě spolupráce parlamentů na posilování demokracie a také práce vašeho svazu. Evropský parlament i nadále bude pokračovat v aktivitách, které mají posilovat demokracii, jako jsou třeba volební pozorovatelské mise nebo posilování kapacit parlamentu a různé mediace. Jsme velice rádi, že se eh, konalo v, mm, v říjnu v Bělehradu 141. schromáždění, které se zaměřovalo na posilování mezinárodního práva. A teď už vám dávám, paní předsedkyně, slovo. Prosím. Velice děkuji. Vážený pane předsedo Mekelistre i pane Pačekovsky, děkuji vám za tuto příležitost, že zde mohu vystoupit. A dovolte mi, abych mohla hovořit svým jazykem španělštinou já vím, že zde hovoříte hlavně anglicky a francouzsky, ale cítím se eh, pohodlněji, pokud hovořím španělsky. Meziparlamentní eh, unie, jak jste říkal, združuje 179 zemí. Všechny se združily ve snaze podporovat demokracii, hovoříme o lidských právech, máme tedy pravidelná schromáždění, usnesení, prohlášení. Dnes skutečně před nás svět staví eh, velké výzvy, zvláště pro eh, ty, kteří pracujeme v multilaterálním prostředí. Meziparlamentní unie má důležitou spolupráci s Evropským parlamentem, máme parlamentní eh, konferenci s VTO, Eh, také předsednictví nebo zástupce Evropského parlamentu se účastní našich shromáždění. Před dvěma dny jsme byli v Japonsku, kde tedy proběhla schůzka P20, což je eh, schůzka předsedů parlamentu 20 nejvyspělejších ekonomik světa. Nicméně myslím, že tady je ještě eh, mnohem více věcí, na kterých bychom mohli spolupracovat. Souhlasíme s tím, že je třeba nejen hájit eh, multilateralismus, ale dát mu i nový impuls. Dnes více než kdy jindy si musíme uvědomit, že demokracie ani lidská práva nejsou hotová věc. Dnes si musíme uvědomovat, že eh, tady jsou výzvy, aby eh, ženy mohly více rozhodovat o sobě, aby mladí byli více zapojeni do společnosti. To jsou snahy, které se musí změnit v realitu. Ano, můžeme říci, že parlamenty jsou srdcem demokracie, ale toto srdce dnes nezastupuje lidi tak, jak by mělo. Více než polovina eh, obyvatelstva světa jsou ženy, ale pouze 24 křesel v parlamentech je obsazeno ženami. Víc než polovina obyvatel světa má méně než 30 let a pouze 2,2 poslanců na celosvětové úrovni patří do této věkové skupiny. A dovolte, abych zašla ještě dále. Na celosvětové úrovni dvě třetiny zemí neumožňují dokonce ani kandidaturu osobám mladším 30 let do parlamentu, nemluvě o horních komorách. A než si uvědom, dokud si neuvědomíme, že parlament skutečně musí odrážet společnost, tak budou pokračovat protesty na ulicích, lidé se nebudou v demokracii cítit dobře a nebudou mít důvěru k globálním institucím. Výzvy, před nimiž stojí naše planeta, nejsou rozhodně malá. Mnozí z nás už vyrostli v demokracii, ale někteří eh, si neuvědomují, co to znamená boj za demokracii. Nové generace totiž eh, tuto výzvu nepoznaly a těžko můžeme s nimi sdílet tragédie, které zažilo lidstvo ve 20. století, protože dnešní eh, mladí lidé i pod vlivem technologií se spíše dívají do přítomnosti a do budoucnosti než do minulých chyb. A z toho plynou veliké diskuse eh, týkající se obhajoby liberální demokracie a hrozby ze strany populismu a autoritářství. Také zaznamenáváme napětí mezi globalizací a nacionalismem. Vedou se hrozné diskuse eh, týkající se eh, vlastně multilateralismu a unilateralismu. Zaznívají hlasy, eh, které chtějí skončit vlastně více strana partnerství, více strana jednání. A to potom také otevírá cestu protekcionismu. Jsou to eh, eh, vlastně takové snahy říci, že buď musíme mít zajištěnou bezpečnost, anebo eh, nebo svobody a lidská práva. Také z toho pak plyne netolerance a xenofobie. A je děsivé, že se lidstvo někdy vrací k diskusím, které jsme mysleli, že už jsou zapomenuty v těch tragédiích 20. století kam nás tyto nové výzvy mají dovést? Za prvé myslím, že musíme zcela upřímně analyzovat, co se děje na naší planetě a co třeba eh, zatím nepoznaly ty generace, které dnes přijímají rozhodnutí ve veřejném prostoru. Za prvé, dnes, když dnes chce jít někdo do kina, chce si něco koupit, mnohé tyto věci Samozřejmě záleží na socioekonomické úrovně, ale mnoho věcí lze řešit po telefonu eh, pomocí kreditní karty. A tato bezprostřednost se neprojevuje ani ve veřejných politikách a ještě méně v legislativním životě. Očekávání, která mají eh, mnozí eh, mladí lidé, kteří očekávají jaksi bezprostřední reakci na své problémy, to je věc, kterou se nedaří převést do politického života. A to potom u nich vyvolává e, otazníky a nedůvěru vůči politické třídě mnozí mladí lidé nechápou, proč nemůžeme být efektivnější, proč nemůžeme mít demokratické modely, které by byly mnohem reprezentativnější a kde by tedy lidé byli skutečně součástí rozhodování. Myslím, že dnes uprostřed 20. století kdy tedy meziparlamentní eh, unie existuje už 130 let, musíme my, jakožto poslanci, pochopit, že eh, v tomto této práci zastupování společnosti musíme také hledat nové modely zprávy eh, věcí veřejných, které umožní nalézt řešení a naplnit očekávání lidí, které zastupujeme. Můžeme si klást otázku, proč je teď tak v modě kritizovat multilateralismus. Můžeme si klást otázku, proč v mnoha zemích eh, vidíme protesty, nespokojenost lidí, ale myslím, že to hodně eh, souvisí s těmi novými prostory pro rozhodování, zapojení lidí. Je třeba dosáhnout toho, aby v politice znovu byli lidé v centru rozhodování musíme pochopit, že naše práce e, se týká lidí z masa a kostí a nejenom statistik a předvolebních kampaní. V tomto smyslu je, myslím, mnohé, na čem může e, spolupracovat Meziparlamentní unie s Evropským parlamentem. E, blíží se důležitý rok. Příští rok v srpnu bude pátá konference předsedů parlamentu. To se koná jenom jednou za pět let. A právě na takovémto fóru si můžeme položit otázku, jaká je vůbec budoucnost parlamentů, jak můžeme parlamentarismus oživit, přiblížit ho lidem, tak aby lidé znovu eh, v nás měli důvěru. Já tím bych asi ukončila své vystoupení a možná ještě bude prostor pro otázky a odpovědi. Pro diskusi jsme ve vašich rukou a samozřejmě máme mm, představy, jak pracovat společně mezi parlamentní unii a Evropský parlament. Eh, myslím, že se také shodneme na tom, na tom demokratickém přesvědčení a mm, máme i specialisty na různá eh, témata. Evropský parlament například eh, se je specialistou na zprostředkování zprostředkování, eh, volební pozorovatelské mise. My zase eh, Například eh, máme různé genderové programy, obhajobu lidských práv a také se soustředíme na rozvoj v rámci agendy 2030. Ještě jednou děkuji za pozvání, je pro mě ctí být s vámi a doufám, že se takto budeme setkávat častěji. Velice děkujeme, paní předsedkyně, za vaše úvodní slova. A teď přistoupíme k diskusi. Nejprve dostanou slovo koordinátoři. Pan Michael Taylor, prosím. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že jsem přišel to o trochu později. Musel jsem ještě sledovat hlasování v jiném výboru jehož jsem členem. Já už jsem zde poměrně dlouho a také znám ten kontext ohledně Meziparlamentní unie a také v souvislosti se Švýcarskem. Vy zastupujete parlamenty všech zemí OSN a také zastupujete i parlamenty zemí, které nejsou demokratické. Například jsme hovořili s delegací Saudské Arábie o tom, je, zda ženy mohou nebo nemohou řídit auta, to už teď je tedy vše to minulostí, ale byl to takový příklad. Takže vy máte odbornou erudici a chci se vás zeptat, Jaké tedy máte zkušenosti s tím, jak, že, že mezi svými členy máte i nedemokratické země? co jim můžete nabídnout, nějaké semináře, erudici odbornou. Chci, a jde o to, že se to všechno děje v demokratickém rámci. Tak jak je to tedy třeba, dejme tomu, čínský kongres? Je to tak, že třeba se rozhodnou neúčastnit se některých jednání, že si třeba pouze vybírají některé akce, které pořádáte, máte takový pocit, a možná teď, já jsem třeba uvedl příklad Číny, ale možná třeba jsou zde i některé země. Je možné, že třeba díky vašemu meziparlamentní, díky, díky vaší meziparlamentní unii se třeba může stát, že některá země, která nemá demokratický systém, třeba bude trošku jaksi přesvědčena tím, to účastí ve vaší unii, že by třeba se měla zamyslet nad svým systémem. Dobře, takže paní Hilda Baltmans, protože druhý řečník není přítomen, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem se nehlásila o slovo, pokud vím. Já budu hovořit až potom k té zprávě. Tak omlouvám se, říká paní poslankyně. Dobře. Tak eh, já se ujmu slova za kolegyně. Byl jsem e, delegátem v Meziparlamentní unii pro něko, při několika příležitostech. Bylo to vlastně pro liberální. Byly to propozice nevládních organizací. Je to vlastně Mezinárodní organizace liberálních eh, stran. Já mohu říci, že jsem viděl něco podobného jako pan Gáler, nebo měl jsem z toho podobné pocity. Chtěl bych se zeptat, zda si myslíte, že má Meziparlamentní unie nějaký potenciál k tomu, aby aktivněji prosazovala demokracii? Třeba eh, já jsem se účastnil jedné schůzky v Bangladeši, kde se třeba i místní šejk eh, uh, eh, účastnila toho programu. Pak jsem třeba poslouchal názory delegátů ze Zimbabwe nebo z Venezuely, kteří se všichni chlubili, jaké úžasné úspěchy má jejich ekonomika. Ale mám pocit, že opravdu ta meziparlamentní unie přináší velkou hodnotu, protože přivádí politiky k jednomu stolu nejenom na těch plenárních debatách. Myslím si, že opravdu Meziparlamentní unie má velký potenciál k tomu, aby více prosazovala demokracii. Je to takový určitý klub parlamentů. Já si myslím, že opravdu by více měla Meziparlamentní unie prosazovat demokracii a lidská práva. Navíc je zde také určitý silný závazek parlamentu, který se týká lidských práv lze využít různá zjištění, různé zprávy. Já jsem třeba také místo předsedou mm, podvýboru pro lidská práva. Takže mě zajímá, zda plánujete třeba obohatit svou agendu v této oblasti. Děkuji. Další koordinátor za zelené, pan Butikopfer. Já jsem, eh, omlouvám, ale nežádal jsem o slovo, pane předsedo. Dobře, tak to byli koordinátoři a teď pan, paní Thierry Mariany. Děkuji. Já jsem za skupinu ID. Dovolte, abych položil otázku nebo měl poznámku. Paní předsedkyně, jsem rád, že jste tady hovořila o potížích a problémech eh, parlamentu, které stále méně zastupují své obyvatele. Hovořila jste o problémem se zastupováním společnosti, s reprezentativností. Já jsem z skupiny Identita a demokracie zvolený za Francii a Francii Francie to je takový specifický případ, protože eh, naše strana Národní schromáždění měla kandidátku v druhém kole prezidentských voleb a má přitom dnes jenom pět poslanců v Národním schromáždění přes velký úspěch v mnoha volebních okrscích. Ve Francii už eh, rok trvá hnutí takzvaných žlutých vest, což také poukazuje na nespokojenost s tou politi- tím politickým zastoupením. Mohlo by se zdát, že Evropský eh, parlament je modelem demokratického fungování, ale bohužel tomu tak není. A mě by zajímal váš komentář k naší interní organizaci, protože pokud eh, eh, s námi chcete spolupracovat, je to i v tom smyslu, že by se tady měla šířit demokracie. V tomto parlamentu je pravidlo, takzvané domtovo pravidlo, které umožňuje spravedlivé rozdělení funkcí v tomto parlamentu, ať už se jedná o místo předsedy eh, parlamentu nebo předsedy výboru, ale toto pravidlo se najednou na některé frakce nevztahuje, přestože také zastupují eh, voliče a to se týká také skupiny Identita a demokracie, eh, jejíž poslanci v mnoha zemích členských zvítězili a zastupují občany těch příslušných zemí. A mě by tedy zajímalo, jak eh, vy se na toto díváte, protože eh, ty my vlastně ve světě chceme šířit eh, demokratické postupy, poučovat národní parlamenty o tom, jak mají dodržovat demokracii, ale přitom tady přímo v tomto parlamentu panuje silný demokratický deficit, což považuji za dosti zvláštní. Děkuji. Thank you, sir. Next one. Děkuji. Dále pan Javier López. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Cuevas, eh, že přijela za námi do Evropského parlamentu. Děkuji také eh, za práci mezi parlamentní unii. To je subjekt, který je pro nás eh, bratrský, protože je takovým průkopníkem mezi parlamentní spolupráce a nadnárodního přístupu, kterého se v současnosti drží i Evropská unie, která je vlastně také multilaterálním organismem který vzniká od roku 45. Souhlasím s tou vaší analýzou výzev, před nimiž stojí liberální demokracie, eh, jevy, které jsou dnes nejdůležitější. A rád bych se zeptal na tři věci. Za prvé, polarizace, eh, kterou zaznamenáváme v parlamentech, i v tomto parlamentu, ale v jakémkoliv národním systému vznikají polarizace, kde je velice obtížné najít nějakého společného jmenovatele, hledat konsenzus a ta polarizace komplikuje naši práci a někdy vyvolává i takové nenávistné projevy, Eh, v našich společnostech. Za druhé, moje otázka by byla ohledně univerzální hodnoty liberální demokracie, která v minulém století byla nespochybnitelná, ale posledních 10-15 let tato eh, hodnota se zdá být zranitelnější Eh, narůstá autoritářství. Vy jste také hovořila eh, i o eh, tyranii ve 20. století, ale vlastně to dnes se zase objevuje autoritářství. A třetí otázka, vy jako meziparlamentní unie jste partnerem OSN v tom parlamentním prostředí a mě by tedy zajímalo, co si myslíte o současném stavu OSN, zejména pokud jde o práci generálního tajemníka. Děkuji. Ještě paní Kánko požádala o slovo, prosím. Děkuji. Jsem velice, s velkou radostí jsem si vyslechla tuto prezentaci a zvláště mě potěšilo to, že hovoříte o rovnosti mužů a žen a o zastoupení žen v různých parlamentech. Mám na toto téma stručný dotaz. Když se díváte na své členy v eh, Meziparlamentní unii. Jak to vypadá s distribucí zemí, kde třeba Evropská unie bude mít pozorovatelskou misi a máte nějakou strategii, aby se tam třeba účastnilo více afrických zemí, protože ve své zprávě píšete, že třeba Rwanda má, je v takové té vyšší, nejvyšší pětce, že tam mají v parlamentu 60% poslanců, eh, jsou poslankyně jsou ženy, takže zajímá mě, jak se na to díváte. Děkuji. Paní předsedkyně, můžete prosím odpovědět na tyto dotazy? Ano, děkuji. Pokusím se, abych odpověděl na všechny ty otázky. Tak nejdříve demokracie. A zase budu mluvit španělsky. Už kvůli demokracii. Tenemos dos opciones. Máme dvě možnosti, jak přistoupit k tomuto tématu. Za prvé, to je vlastně ta diskuse, která proběhla v mezi parlamentní unii eh, ohledně toho, zda demokratické země rovná se volené parlamenty, ale ono tomu tak není. Jsou demokratické země, které mají eh, i komory, které jsou jmenované. jmenované ale tato eh, diskuse je někdy taková nejasná. Jsou tady otázky, proč zahrnovat země, jejichž eh, takzvané parlamenty jsou eh, vlastně formovány poslanci, kteří jsou jmenováni nějakou centrální autoritou, centrálním úřadem. Ale já se na to snažím dívat spíše pragmatičtějšího hlediska. Myslím, že v některých případech je lepší um, i zástupce nedemokratických zemí mít za stejným stolem, protože se tam mohou naučit demokratickým postupům. Myslím, že to je lepší, než mít nějaký klub, který by byl ryze demokratický, homogenní, ale vlastně tam už pak eh, by se nedařilo šířit ty demokratické postupy do těch eh, nedemokratických zemí. Myslím, že ale jsou i určité výjimky, a to byla chyba mezi parlamentní unie, že tam byly členy i parlamenty, které vznikly v důsledku státního převratu. A já si myslím, že to ne, není přípustné, protože pak vlastně ten parlament nevznikl ani v souladu s ústavním pořádkem eh, své vlastní země. A za takových okolností, myslím, měla být mezi parlamentní eh, unie mnohem striktnější. Eh, nyní výsledky. Já si myslím, že eh, jsou dobré. Některé země začínají eh, zvažovat eh, svolání voleb. V Dubnu jsme měli Meziparlamentní unii v Kataru. Katar před několika dny Eh, oznámil, že zahajuje eh, proces toho, že by uvažují o revizi eh, tedy mm, zákonů v tom smyslu, že by svolali volby tak, aby parlament byl skutečně volený. Také dochází k pokroku v některých zemích ohledně otázek genderu a mladých lidí byla to kampaň Not Too Young to Run, kde jsme se snažili ukázat, jak by parlamenty mohli přispět ke zlepšení zákonu, tak aby mladí lidé měli větší přístup eh, i ke křeslům v parlamentu. Není to jednoduché. Na naší planetě se jasně objevují autoritářské a populistické eh, tendence. A myslím proto, že je, je velice důležité, aby instituce jako Evropský parlament nebo Meziparlamentní unie znovu se vrátily k té aktivní propagaci Eh, lidských práv, já to považuji za velice zásadní pro demokracii. A myslím, že to by měla být jedna z priorit eh, našich institucí. Kromě toho si myslím, že musíme pracovat i v další oblasti, kterou jsme zanedbali nemůžeme uvažovat jenom o tom, jak demokratizovat nedemokratické země, ale také uvažovat o tom, jak zachovat demokracii v těch zemích, ve kterých jsou velice aktivní demokracie a které dnes se blíží eh, k schématu jedné strany, nebo tam vznikají právě ty autoritářské eh, tendence. Musíme mít tedy různé strategie i eh, pro ty země, kde je třeba zachovat demokratický řád. Je tady důležité téma, na kterém Meziparlamentní unie pracuje, a to je výbor eh, lidských práv eh, eh, poslanců. Někdy máme představu, že práce poslance je úžasná, že to je veliká výsada, ale jsou i místa, kde lidé přijdou o život kvůli tomu, že pozdvihli svůj hlas, že protestovali proti tomu, co dělá vláda, že zaujali jasné stanovisko. A to je jedna z věcí, na které se mezi parlamentní unie soustředí. Jedná se o sledování, vyšetřování e, případů, kdy jsou ohrožena lidská práva poslanců. Dnes máme rekordní čísla. Uprostřed 21. století máme více než 6 40 stížností na porušování lidských práv poslanců. Jedná se někdy o porušování základních práv, jako jsou eh, práva na svobodu vyjadřování, ale dochází někdy k závažným případům únosů a vražd poslanců. A není to tedy eh, jednoduchý eh, úkol. My se v rámci tohoto výboru snažíme vést dialog a vysvětlovat práci, kterou děláme proto, že někdy se může skutečně jednat eh, o, o, o otázku života a smrti pro některé kolegy poslance. Myslím, že mezi parlamentní unie má obrovský potenciál, eh, který si někdy možná ani neuvědomujeme. A uvedu příklad. Co by se stalo, kdyby jednoho dne pouze Eh, vlastně jeden z každých 46 tisíc poslanců na světě se rozhodlo, že eh, budeme více spolupracovat na společných cílech. Myslím si, že by se změnilo hodně. A já právě o toto se snažím v Meziparlamentní unii. Někteří z vás tady hovořili o tom, že eh, je demokratický deficit v institucích. Ano, je, musíme si to upřímně přiznat. Není to téma eh, demagogie nebo populismu. Musíme být sebekritičtí, musíme být sami k sobě upřímní a podívat se na to, jak naše instituce se změnily v prostor, které nejsou stoprocentně přístupné ženám a stoprocentně přístupné mladým lidem. Evropským Parlament je možná výjimkou v tom, že je eh, třeba přístupnější eh, nebo otevřenější nevládním organizacím, ale ne všechny parlamenty se takto na nevládní organizace dívají. Stejně tak vztahy se sociálními uh, Eh, sítěmi. Když se díváme na svobodu vyjadřování jako něco, co je nedílným prvkem demokracie, tak pak eh, se podívejme na to, že přitom vznikají někdy absurdní diskuse o tom eh, právě o této otevřenosti. Já si myslím, že současná demokracie už jen neznamená to, že lidé přijdou k volbám. Dnes lidé očekávají od demokratického systému především začlenění a ta poptávka nebo požadavek začlenění nejen jenom součástí agendy pro rok 2030. Není to jenom otázka přerozdělování příjmů, e, není to jenom otázka agendy pro mladé. To téma začlenování znamená, jak změníme rozhodovací procesy ve veřejném prostředí prostoru, tak aby to bylo otevřenější všem. Nemůže už existovat to rozdělení eh, nebo ta, ta propast mezi lidmi a jejich zastupiteli. Například eh, parlament na Kypru má teď iniciativu ohledně paralelního parlamentu, kde by byly eh, vlastně různé tematické okruhy, na který by se pracovalo eh, se zástupci občanské společnosti, který by byli členy eh, toho parla- paralelního parlamentu, mohli by předkládat iniciativy tomu klasickému parlamentu. Nebo v Kanadě eh, se teď reviduje metodika pro jmenování členů horní kobory, tak, aby občané se mohli mnohem otevřeněji zapojit aby to nebylo vždy jenom vyhrazeno třeba eh, politickým stranám a podobně. Myslím, že se nad těmito metodami musíme zamyslet, abychom zajistili, že demokracie bude nadále fungovat. Musíme si eh, spíše říci, jak ta demokracie má vypadat. A demokracie tedy musí být více začlenující a reprezentativnější. Meziparlamentní unie je eh, nejstarší multilaterální organizací, inspirovala mnoho dalších institucí, ale jako eh, taková také eh, potřebuje modernizaci. Ano, můžeme hovořit o polarizaci v jednotlivých státech. Vidíme to ve všech koutech planety. I v některých zemích, kde bychom to dříve nečekali a myslím, že se to dá vysvětlit poměrně snadno e, e, u nás v našem regionu. Chile, to je zimě, kde v zásadě nepanuje korupce, je tady pár korupčních případů, které ale byly potrestány. Je tam poměrně solidní střední třída. E, středolevé strany tam vládly mnoho let, ale Teď se tam objevují sociální protesty, které vlastně se dovolávají uplatnění skutečných sociálních práv. A mně se to zdá velice zajímavé i v dialogu s čelskými poslanci. Tam vlastně všichni si položili otázku, kde jsme tady selhali a jak to vyřešíme. Možná potřebujeme si uvědomit, že ta polarizace není vždycky nutně špatná. Pokud si uvědomíme, že povaha parlamentu spočívá v dialogu a výměně názorů. Lidé nás kritizují, říkají, vy jste poslanci, vy pořád jenom diskutujete. Ale musíme si uvědomit, že právě ta diskuse je pracovní metodou v parlamentu a že ale musí potom při, při, eh, dojít k nějakým konkrétním závěrům. A je třeba si toto uvědomit, jak, jak je tato demokratická metoda definována. Já nemám strach z diskuse, nemám strach z polarizace nebo konfrontace, ale znepokojuje mě, že dnes ten politický narrativ není parlamentní dohodou a diskusí, ale spíše zapalování eh, ohňů eh, a vyvolávání diskriminačních a xenofobních eh, projevů na ulici. Vzpomeňme si, jak začala druhá světová válka, docházelo tehdy k etnickým čistkám a nakonec to skončilo největší tragédií lidstva. A mě mrzí právě, nebo znepokojuje ten eh, nenávistný narrativ, který se objevuje i v některých evropských zemích na za severní hranicí mé země. A já si myslím, že nenávist jenom přináší zase další nenávist. Potom otázka spolupráce s OSN. Eh, je třeba, aby všechny multilaterální procesy měly i svůj parlamentní rozměr a my v tomto můžeme hodně spolupracovat s Evropským parlamentem. Není to jednoduché, protože narážíme na odpor některých vlád Eh, kterým se nelíbí, když je někdo volá k zodpovědnosti, ale myslím, že určitě můžeme najít prostor pro spolupráci. Máme vlastně každoroční schromáždění vždycky v únoru, eh, také máme eh, schromáždění v rámci valného schromáždění OSN, máme týden o postavení žen, celou řadu aktivit a akcí ve spolupráci s OSN a pokud i vy byste se do nich chtěli zapojit, tak jste vždycky vítáni. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za návštěvu u eh, nás a za to, že jste se eh, s námi eh, podělila o své názory na stav demokracie Doufám, eh, že eh, se budeme moci stát vašimi hostiteli i do budoucna a vyměnit si názory o eh, stavu v jednotlivých zemích a spolupráci mezi našimi parlamenty. Děkuji vám a teď přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání a za minutku přivezme slovo David McAllister.